Dámy a pánové, eh, 24. července eh, došlo k eh, strašné nehodě v Santiago de Compostela. U této katastrofální nehody přišlo o život 79 lidí. O několik dní později došlo k vážné dopravní nehodě v Itálii, kde zemřelo 39 lidí při autobusové nehodě v Kampánii. Tyto strašné zprávy nás během letní pauzy šokovaly a jménem parlamentu bych rád vyjádřil upřímnou soustrast rodinám, obětí, jejich blízkým a jejich milovaným. Do evropských voleb nám zbývá zhruba 8 měsíců, dámy a pánové. Je to 8 měsíců, kdy chceme přesvědčit Evropany, aby k volbám šli, aby se voleb účastnili. Ovšem Ukázalo nám, eh, ukázalo nám zasedání frakcí, že těchto 8 měsíců budou, bude 8 měsíců, kdy chceme dokončit mnoho projektů a doufejme, že úspěšně dokončit mnoho projektů. Mnohého už jsme dosáhli, tento parlament je nezvykle pilný parlament. Pět krizových let, které jsou za námi, Eh, včetně tohoto léta, zasáhly vážně eh, Evropu. Ovšem už nikdo nehovoří o existenciální krizi eura. I přesto euro i Evropská unie se musí stabilizovat. Eh, jeden stabilizační prvek bude přistoupení Lotyšska do eurozóny k 1. lednu příštího roku. I nadále je však příšerná nezaměstnanost v Evropě, zejména nezaměstnanost mladých, dámy a pánové. Já vycházím z toho, že v rámci dobíhajících jednání o finančních výhledech eh, se jako Evropský parlament postaráme o to, aby se zajistilo, že zejména prostředky na boj s nezaměstnaností mladých, takzvaný frontloading, budou také dány k dispozici a že budou moci být dány k dispozici. To slyšíme z výboru, ale zatím to asi není jisté. Doufejme, že se nám podaří dosáhnout pozitivních výsledků. A to samé platí i pro bankovní unii. Dámy a pánové, ani bankovní unie ještě není dotažená. Doufám, že my jako Evropský parlament učiníme vše, co bude možné, abychom ji konečně dotáhli, dopracovali a abychom se takto zasadili i nadále o stabilitu v Evropě. E, doufám proto, že veškerá legislativa, která souvisí s těmito problémy, bude v příštích týdnech a měsících schválena. Dovolte mi ještě jednou upozornit na jednu věc. E, e, rychlé prosazení víceletého finančního rámce je pro nás pro všechny centrálním projektem. Před letní pauzou jsme e, dohodli dohodu o vrchních stropech e, finančního výhledu na příští léta a to nebylo jednoduché. A ukázalo to, a vyžadovalo to vlastně, e, připravenost na kompromis od velké většiny lidí zde. Nicméně upozorňuji na to, že jednání o právních základech, o víceletém finančním rámci a zprávy, které máme před sebou, mě dosti znepokojují protože o nařízení o střednědobém finančním plánování budeme moci hlasovat až poté, co se dodrží všechny požadavky stanovené ze strany Rady. Ovšem zatím ty požadavky splněny nejsou. Prosím proto všechny, abychom na tomto pracovali a minimálně se podíleli na vypracování kompromisů v příslušných výborech. Teď tedy k pořadu jednání našeho dnešního zasedání. Jsem rád, že e, všichni kolegové a kolegyně, kteří nám dlouhou dobu chyběli, ale dnes jsou, e, dnes jsou přítomni, jsou zde tedy hlavně z důvodu zlepšujícího se zdraví a jsem rád, že vás mohu přivítat mezi námi, zejména to platí o panu Alvarovi. Srdečně vás vítáme zpět. ich drücke an dieser stelle die hoffnung aus. vyjadřuji tímto přání že snad i náš kolega papastamkos eh, kterému se daří již lépe ale stále ještě ne dobře se také velmi brzy vrátí v náš střed a že ho budu moct přivítat. unsere besten genesungswünsche. Přejeme mu brzké uzdravení. Zápis a přijaté texty ze zasedání z 4. července 2013 jsou k dispozici. Jsou proti ním výhrady?